autonomní ujgurské oblasti Xinjiang. Jako nejdřív udělím slovo eh, autorům. Jako první pohovoří pan kolega Kelly na jednu minutu. Kelam, promiňte, na jednu minutu. Pane předsedo, pane komisaře, Ujgurové se stali menšinou ve své historické vlasti a nyní potřebují mezinárodní podporu k tomu, aby si mohli uchovat svoji kulturu a identitu. De facto jde nyní o jejich eh, město Kaškár. Zde probíhá velký modernizační program, jehož cílem také je demolovat velké části města a nahradit je moderní výstavbou. Pokud čínské orgány nás skutečně chtějí ujistit o tom, že vše je v pořádku, budou eh, muset eh, nás ujistit o tom, že bude respektováno kulturní dědictví, eh, včetně toho, že ujgurština se bude vyučovat ve školách stejně jako číština. My máme eh, orgány, které umí chránit kulturní dědictví a jsou to orgány OSN a UNESCO a e, čínské úřady chceme, aby umožnili fungování těchto institucí na svém zemi. Děkuji vám, pane kolego Kelame, nyní paní kolegyně Šáke na jednu minutu. Pane komisaři, drazí Kolekové, pokud se týče reformy a rozvoje, Toto je nyní záminka pro demolici eh, města Kaškaru, které je historickým centrem. Eh, má velký význam pro Ujgury a také pro čínskou kulturní diverzitu, eh, která se nyní likviduje. Čína se snaží pomocí kulturní diplomacie zmírnit negativní názory. Ale také pokud se týče ekonomických příležitostí, e, i proto je důležitá e, respektování lidských práv v nejširším smyslu toho slova. E, Kaškár spolu s žádostmi dalších sousedních zemí by mělo být také dáno pod ochranu světového národního dědictví. Děkuji vám. Děkuji paní kolegyni Šáke a nyní má slovo na jednu minutu paní kolegyně de Edenberg. Dnešní rozprava o menšinách v Číně probíhá v den, kdy Dalaj Lama nedávno přijal rozhodnutí, eh, že již nebude vůdcem Tibetu, ale Dne, dnes tedy eh, nehovoříme ale o Tibetu, ale o další utlačované menšině, o Ujgurech a eh, Čína říká, že údajně tam bojuje proti terorismu, ale zároveň ničí historické historické památky, především mám na mysli změny a e, demolice starého města v Kaškaru, což je e, Eh, krásný příklad muslimské eh, architektury ve střední Asii, kam jezdí miliony, miliony turistů. A to město by mělo být na seznamu UNESCO, pokud si to Čína tedy bude přát. Doufejme, že Evropská unie efektivně bude jednat s čínskými orgány a připomene jim, že je třeba respektovat menšiny a chránit kulturní památky. Vielen Dank, Frau Kollegin Gehringer. Děkuji paní kolegyni de Erdenberg a nyní na minutu paní kolegyně Brepols. Děkuji, pane předsedo. Jasně se ukázalo, že Kaškar je symbolem ujgurské kultury a identity v Číně. 27.1. jsem zorganizovala v Bruselu konferenci a musela jsem konstatovat a zjistila jsem, jaké dopady má destruktivní urbanizační politika na ujgurské obyvatelstvo. Hovoří se o modernizaci, ale pouze asi, ale pouze 15 staveb v Kašgaru má zůstat tak, jaké jsou a má se z nich stát eh, muzeum pod otevřeným nebem. Musíme reagovat, dokud nebude příliš pozdě. Evropský parlament vyzval čínské úřady po potlačení demonstrací v Urumci, Urumči, aby udělali vše pro eh, perspektivní dialog s Ujgury a vše pro eh, to, aby existovala rozumná hospodářská politika v této oblasti. A rovněž, eh, aby se postarali o to, že je třeba chránit kulturní památky, které jsou symbolem ujgurské identity a nyní zjišťujeme, že mají být zničeny domy v Kašgaru a to i přes nesouhlas tamnější obyvatelstva které do toho rozhodnutí vůbec nemůže zasáhnout. Takže by bylo dobré, kdyby se toto město stalo částí světového kulturního dědictví. Děkuji paní kolegyni Brepols. A jako další na jednu minutu pan kolega Tenok. Pane předsedo, moto EU je jednota v rozličnosti, ale e, tam asi to moc nezní toto moto v Číně, kde jsou spíše posedlí jednotou a ne tou rozličností. Bez pochyby pokusy vnutit tam kulturu většiny menšinám v Číně, v této nejvíce lidnaté zemi, tak to vede k velkým tenzím. My víme, jak se ničila tibetská kultura, buddhistická kultura v posledních 60 letech a teď eh, to též tedy se vznáší nad Kaškarem. Před 2000 lety to bylo skvětající město, unikátní město s unikátní středoazijskou kulturou a teď je tam demolice modernizace a renovace, rekonstrukce. A je to pokus Pekingu i zlomit e, vůli ujgurských separatistů. Já nesympatizuji s separatistickými e, pokusy, někteří jsou napojeni třeba i na Al-Kaidu, ale ničení starého, starobylého města jako Kaškoru, Kaškaru, tak to určitě jenom bude nahrávat těm, kteří chtějí e, páchat násilnosti vůči státu. Děkuji kolegu Tenokovi a nyní pan kolega Taváreš na dvě minuty. Děkuji. Pane předseda, pane předseda, milí kolegové, bych vám řekl pravdu. Když se podívám na ty tři naléhové debaty dnešního odpoledne, tak eh, mezi těmito třema debatami, tak eh, tato je ta, kde máme počet největší dejmoci. Hovoříme, ne bezmoci, promiňte, hovoříme tedy o Pakistanu, o dialogu, Hovoříme o to, že Evropa má nejenom moderní autoritu, ale že má také určitou schopnost přimět autority v zemích, aby se vydali správnou cestou. Ovšem, když se podíváme na případ Číny, tak dobře víme, že Evropa prostě takovéto možnosti nemá nebo velice malé protože vše, co zde říkáme zde v parlamentu, je vlastně často opakem toho, co dělají vlády v našich hlavních městech. To opakem toho, co dělá pan Sarkozy, paní Merklová, či premiér mé vlastní země, pan Sokrates, který přednedávnem eh, vlastně rozpustil manifestaci, která byla u příležitosti návštěvy čínského představitele v Portugalsku. Takže zde Jde o to, aby e, čínské orgány v podstatě e, nemají žádné velké problémy. Říkají, že nejsou problémy v zemi, Čína se dobře rozvíjí, máme zde ekonomický rozvoj a nejsou problémy ani v ujgurské oblasti, ani v Tibetu. Takže pro Evropský parlament je poměrně obtížně říkat to, co nyní říkáme a to, co máme v našem usnesení. Totiž chceme, aby čínské autority přestaly provádět tuto demografickou genocidu vůči eh, Ujgurům, že tedy chceme, aby zachovali jakousi jejich identitu, aby zachovali místa, které mají architektonickou hodnotu, které mají hodnotu kulturního dědictví. Ale pokud eh, hlavní představitelé našich zemí, jak si uh, eh, budou vtřícní vůči čínským, uh, čínské vládě a jak se jim podepiš, podepíšou jakýsi blankošek, tak samozřejmě v tom je velký rozpor. A proto si myslím, že zde se znovu ukazuje, že morální autoritu si můžeme vybudovat pouze doma takže když budeme hovořit o ostatních, musíme se podívat nejdříve na, na nás a prověřit si naše vlastní postoje vůči Číně. Děkuji. Děkuji panu kolegu Tavárešovi. A nyní řečníci ve jménu frakcí, jako první pan poslot na jednu minutu. Pane předsedo Ujgorové, a bylo, bylo mi řečeno, nejsou menšinou, ale jsou prastarým kulturním národem hedvábné stezky, který se postupně dostávalo jaksi pod vládu Číny. Za Ujgury se zasahuje Světový kongres Ujgurů a dále zde máme další hnutí, jehož předsedou je pan Karl von Habsburg, který zde byl a informoval nás. Pokud se chceme zasadit o, za Ujgury, tak samozřejmě to doprovázíme přátelským výzvou vůči Číně, protože Ujgrové jsou ohroženi genocidou a Číňané, jakožto nejstarší kulturní národ země, by měli jasně pochopit, že eh, známkou kulturního národa je také to, že takový nárok respektuje a chrání ostatní, především menší kultury v takto obrovské zemi je důležité, aby Číňané uplatňovali svou vlastní ústavu, protože tam na třech místech se hovoří o tom, že je třeba uchovávat a chránit kulturní dědictví a proto říkám zcela jasně, my chceme od našich čínských partnerů, aby nám vyšli vstříc, aby chránili kulturní dědictví Ujgurů. Děkuji vám, pane kolego Poslete. Nyní paní kolegyně Kretu na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já osobně si myslím, že jsou, je třeba se na to eh, eh, podívat eh, z různých pohledů. Násilnosti v této provincii, to je důkaz toho, že se tam mezi etniky používá násilí a my bychom neměli tam ještě eh, podněcovat ten etnický spor. A zde eh, eh, na, druhé straně Čína má právo bránit bezpečnost ve své zemi a tento region je hrozbou fundamentalismu, protože je napojen na Al-Qaidu. Děkuji vám, paní kolegyně Kretu. Nyní paní kolegyně Ojoland. Děkuji, pane předsedající. Ujgursko víme, že mu hrozí osud druhého Tibetu. Vláda Čínské lidové republiky tvrdí, že eh, má modernizační projekt, v jehož důsledku zmizí z poruzemského 85 současného města Kaškár. A to je samozřejmě přetvářka a je třeba k tomu postavit se na odpor a zabránit tomu. Deklarace OSN o právách, právech osob, které patří k menšinám a také ústava Čínské lidové republiky v tomto směru musí být respektována i pekingskou vládou. Čínská lidová republika eh, v rostoucí míře se snaží počínšťovat své menšiny, jako jsou Ujgurové nebo Tibetané. Toto je všem 21. století a v této době nic takového nemůžeme přijmout. Děkuji vám, paní kolegyně Ujland. není pan kolega Paška na minutu a půl. Děkuji za slovo, pane předsedo, pane komisaři. Oficiální čínské kruhy dlouhodobě těžko snáší zmínky o jiných starých významných kulturách či civilizacích, jejichž památky se nachází dnes na území Číny. Kaškár je eh, Mm, střediskem eh, muslimských Ujgurů je dnes největších čínských menšin. Po tisíciletí Číňané se snažili ovládnout ujgurské území a často prohráli tento boj o ovládnutí území proto i je cítit zde určitý odstup a snaha potlačit jakékoliv projevy kulturní identity a tradice, které se váží k bohatým památkám Ujgurů a městu Kaškaru. Nejsem si jist, zdali v dnešní době oficiální čínské orgány jsou schopny přijmout filozofii, že současný čínský stát je postaven nejen na tradicích historii čínské říše, ale také na historii a jiných národů a jednání Číněnu, Číňanů a jejich chování vůči Tibetu a památkám Ujgurů v Kaškaru svědčí o tom, že Čína dnes si nedokáže vážit bohatství, které přinesly jiné kultury, jiné národy do Číny. Proto je správné i zde z tohoto místa říci, že my na rozdíl od čínských úřadů my ctíme všechny kulturní památky, které se nachází na, čínské, na území Čínské republiky, včetně eh, Kaškaru a Tibetu. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Paško. Já eh, eh, jsem klepal příliš eh, brzy. Děkuji. Takže nyní jednotliví řečníci. Nejdříve pan Kelly na jednu minutu. Kaškár je město, které má 3,5 milionu obyvatel, což není Eh, o mnoho méně než v Irsku, je blíže k Bagdádu nežli k Pekingu a eh, může se pišnit eh, velice zachovalou architekturou a samozřejmě i z hlediska čínského je to kulturní poklad. Čínové ovšem, Číňané ovšem údajně chtějí toto město modernizovat a rozvinout z důvodu nebezpečí zemětřesení, což ovšem není, není přijatelné, poněvadž víme, že je ohrožen poklad světové kultury. Co s tím můžeme udělat? Můžeme na to poukazovat a my máme co dočinění eh, s, s dědictvím, se světovým dědictvím eh, podle OSN podle UNESCO a toto je třeba respektovat také ze strany Číny. Děkuji, pane kolego který není pan kolega Repo na jednu minutu. Pane předsedo, v usnesení jde o ochranu důležité kulturní památky a ochranu kulturní identity. Staré město v Kašgaru je jedno z vůbec nejlépe uchovaných středoazijských islámských měst. E, vlastně ta historie sahá až do dynastie Han a samozřejmě velký vliv a velkou důležitost tam má hedvábná stezka, která tímto městem procházela. Je to z kulturního hlediska opravdu nesmírně důležité a proto musí Čína učinit vše proto, aby město Kaškar bylo součástí seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, tak aby z krás toho města se mohly těšit i příští generace. A je rovněž důležité, aby Ujgorové měli svou vlastní kulturní identitu. Například by mohly mít uvolněny prostředky pro to, aby byla ochráněna identita, tradice a dědictví. Děkuji kolegovi Repovi a nyní jsme u postupu Catch the a dostává slovo na jednu minutu kolegyně Makovej. Future generations depend on our... Budoucí generace závisí na našich dnešních krocích, eh, eh, jak budeme chránit místa jako Kaškar, který je pilířem islámské kultury v Číně v roce 2009 čínská vláda <clears throat> oznámila program rekonstrukce města, kde se plánuje eh, zdemolovat 85 starého města Kaškaru a nahradit to moderními byty. Demolice by měla být zastavena a eh, územní eh, plán by měl chránit staré město Kaškar a je třeba, aby eh, tyto lokality byly na seznamu UNESCO, protože k tomuto programu přistoupila Čína již v roce 85. Apeluji na komisi a radu, aby o tom jednali s čínskými orgány. Děkuji kolegyně Makovej. A Jako další má slovo pan, slovo pan kolega Romeva Irueda. Děkuji. Kulturní dědictví je důležité pro zachování identity v Evropě, v Číně, kdekoliv na světě a Číňané to vědí. Nicméně už jsme zažili ničení tohoto dědictví například z Tibetu a nyní je zřejmě na řadě Kaškár. Z tohoto důvodu je tak důležité, abychom znovu vysvětlovali, jak se na to díváme, abychom apelovali na čínskou vládu, aby okamžitě upustila od svých plánů, aby nechala tuto architekturu přežít a aby pustila eh, do tohoto města experty, eh, kteří poradí, jak renovovat to, co možná není v dobrém stavu. Je důležité aby také Číňané respektovali toto kulturní dědictví a také menšiny, jako jsou třeba Ujgurové. Děkuji. Děkuji kolegovi Romeva Rueda a jako další má slovo pan kolega Rybik na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaře Hán, myslím si, že kultura a identita na globální úrovni je něco, na co je třeba se silně zasoustředit. A právě Karel Habsburg nám tento týden vysvětlit, jak důležité je pro nalezení vlastní identity to, aby to kulturní dědictví nestálo k dispozici pouze Ujgurům, ale aby to byl jakýsi celosvětový statek. A já si myslím, že Čína by zde měla vyslat signál a vít vstříc. My jsme nedávno um, zde měli dohodu v tom smyslu, že budou možné investice, přímé investice v dolarech. A zde vidím eh, šanci, že tento region, které se týká, se dostane jaksi do ohniska našeho zájmu a že budeme mít tu situaci, že i různé, různé regiony v Číně vlastně se dostanou více do popředí. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Rubigovi a nyní paní kolegyně Esaja na jednu minutu. Kiinassa etnisten vähemmistöjen perusoikeuksia. Děkuji vám. Základní práva menšin v Číně se nerespektují, hovořím zde o etnických menšinách. Čínská komunistická strana odpírá Kašgaru šance eh, soutěžit o statut světového dědictví, zavírá kulturní střediska v této oblasti a e, předkládá e, k ochraně jako světové dědictví výhradně plody čínské kultury. Snaží se nyní strhnout a zdemolovat e, historické budovy v tomto městě, tak aby se o nich již budoucí generace nemohly dozvědět. Je to krutý útok na kulturní dědictví ujgurského národa. Číňané to ovšem popírají a tvrdí, že Čína je multikulturní společnost. Vielen Dank, Frau Kollegin. Děkuji, paní kolegyně Esaja. A nyní kolega Čaněcky má technickou poznámku. chciałem zabrać głos panie przewodniczący jeżeli można w tej sprawie. E, e, Já chci měl říct, že jsem nemohl se přihlásit tady k tomuto e, tématu. Nyní promluví paní kolegyně Basesku na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Historické centrum Kaškaru je ohroženo a zároveň i vlastně celá historie ujgurského obyvatelstva. Eh, politika rekonstrukce města bude znamenat postup vymizení identity této skupiny. A já si myslím, že vysíle, vysídlení ujgurské populace obyvatel a demolice Kaškaru, to jsou opatření, která eh, zakládají porušování práv menšin. Toto město je nejkrásnějším příkladem islámské architektury ve střední Asii. Eh, obydlí, domy, ulice lze zrestaurovat, zrekonstruovat a bude to ku prospěchu lepšího života obyvatel. Otázka je ale, proč úřady eh, nechtějí se pustit touto cestou? a mm, eh, začlenění centra na seznam UNESCO, to by bylo řešení. Zároveň apeluji na vládu Číny, aby přestala demolovat toto město a hledala alternativní řešení. Děkuji paní kolegyně Basesku a děkuji také, že téměř všichni řečníci dodrželi řečnickou dobu. I to je otázka kolegiality, takže nyní budu moci dát slovo ještě dvěma řečníkům. Nejdříve má slovo paní Korola. Děkuji vám. Kaškár se nachází na západě Číny a obyvatelé tohoto města velice úspěšně a dlouhodobě udržují při životě své kulturní tradice. Nicméně čínská vláda ukazuje jakousi rozhodnost, že chce dostat pod vlastní kontrolu vše, co se tam děje. A proti tomu je třeba chránit práva kaškarských obyvatel. Je třeba eh, zajistit eh, bezpečnost eh, v tomto městě, ano, ale není třeba, aby tomu za oběť padla historická výstavba. Tak se to skutečně nedělá. Je třeba zastavit probíhající destrukci a uchránit toto skvělé kulturní dědictví. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Korola, také vám. A nyní na závěr pan kolega Čarnecky pane předsedo, eh, dámy a pánové. Já se omlouvám, eh, že mně se nepodařilo proniknout na list eh, zapsaných řečníků. Já bych samozřejmě také dal přednost paní kolegyně Bašesku než mě. Ale nyní k věci. Evropský parlament hovoří opět o Ujgurech, tedy utiskované muslimské menšině v Číně. Evropský parlament k tomu již přijal rezoluci. A také bych chtěl připomenout, že Eh, bychom o tomto měli jednat také v souvislosti s dalšími pronásledovanými menšinami, jako jsou katolíci, respektive křesťané obecně. Ti jsou v Číně diskriminováni, čínské úřady eh, neuznávají náboženské stavby, které jsou křesťanské. A já myslím, že bychom se měli stavět za všechny náboženské menšiny v Číně. Ano, děkuji vám, pane kolego Čarnecko. Tím končíme Catch the Eye a na závěr této debaty dám slovo panu komisaři Hánovi. Danke, prezident. Dámy a pánové, eh, zachování kulturního dědictví je ústředně zásadní pro ochranu a kontinuitu menšin, tradic a jejich způsobu života. Kromě toho, zničení eh, důležitého kulturního dědictví mm, může být vážnou ránou nejenom pro to eh, dědictví, ale vůbec i pro eh, kulturní dědictví obecně, nejenom pro danou menšinu. A v tomto světle Evropská unie eh, velice znepokojeně sleduje vývoj v tomto starobylém městě Kaškar a eh, v této autonomní oblasti eh, Číny, Xinjiang. A nelze tedy vůbec docenit důležitost ujgurské menšiny a čínská vláda v roce 2009 uvedla o této autonomní oblasti, že je třeba zrekonstruovat město, aby se ochránilo před požáry či zemětřesíními. Samozřejmě to je Eh, věc, nad kterou vyjádřili znepokojení nejenom lidé v Číně, ale ve světě, především na tou metodou, kterou používá, kterou chtějí použít, to znamená zničit 85 starobylého města a to eh, významné památky jako inkátní sandik, madrasa a další. Také i 200 tisíc lidí asi bude muset se eh, odstěhovat ze svých tradičních obydlí a je zde obava, že vůbec nebudou konzultováni že se jich nikdo nebude ptát. Jsou zde obavy, že e, tato demolice těchto památek, které tam stojí stovky a stovky let, že to může mít velký dopad vůbec na zachování této kultury do budoucna. Je tedy politování hodné, že Čína nenavrhla Kaškar jako e, světovou památku UNESCO vzhledem k jeho unikátnímu postavení, tak aby UNESCO mohlo se zapojovat do procesu obnovy města. Eh, víme, že mm, eh, UNESCO tedy eh, nemůže tedy zasahovat do těchto plánů Číny a proto Evropská unie bude apelovat na čínské orgány, aby začalo spolupracovat s UNESCO, aby jakékoliv ty rozvojové plány Kaškaru byly podle standardu také i budeme apelovat na čínské orgány, aby obyvatelé Kaškaru eh, byli konzultováni, aby se mohli vyjádřit k budoucnosti města a jejich názory, aby byly vzaty v potaz. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu komisaři Hánovi a na závěr rozpravy bylo předloženo šest návrhů usnesení. Tímto ukončuji rozpravu a nyní přecházíme k hlasování. Jako první budeme hlasovat o návrhu